o provádění Evropského programu pro migrace, zelení komise. Pan místopředseda Timmermans mezi tím může usadit a nyní já eh, paní Galpec předám zase předsednictví. Vážení poslanci, Budeme pokračovat a dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení provádění Evropského programu pro migraci. Dávám hned slovo panu Timmermansovi. Eh, paní předsedkyně, během posledního šest, šesti měsících nebývalý počet lidí dorazil k hranicím Evropy. Eh, faktory, které jsou zatím, se těžko zvrátí eh, v blízké budoucnosti. Desítky tisíc lidí pořád prchají před syrskou válkou a Evropa zůstane přitažlivou pro ty, kdo hledají lepší život. Jakožto Evropané nemůžeme ani nebudeme se obracet zády k našim morálním a mezinárodně právním povinnostem. Musíme zajišťovat ochranu těm, kdo ji potřebují. Ale nemůžeme ani pokračovat v tom, aby tady byly neregulovatelné eh, proudy migrantů, které rychle jdou na sever od jedné hranice k druhé, přičemž to je úplně v rozporu eh, s principy společného azylového systému a šengenskými pravidly. Krize vy odhalila závažné nedostatky eh, v částech vnějších hranic to a také ta politika, kterou přijali některé členské státy, vedly k tomu, některé členské státy znovu zavedly kontroly na vnitřních hranicích. Tím pádem spochybňují vlastně volný pohyb v rámci šengenského prostoru, což je tak důležité pro naši ekonomiku. Odhadli jsme, že nebude-li Schengen, pak to bude znamenat 5 až 18 miliardovou ztrátu na eurech ročně. Proto musíme si uspořádat systém tak, abychom mohli efektivně řešit výzvu, kterou představují tito lidé v pohybu. Znamená to eh, řízenější a právní prostředky pro vstup a také rychlé a eh, vychytání a identifikace pro návrat těch, kteří nemají právo být v Evropské unii. Na základě cílů, které jsme předložili 10. února a které schválila Evropská rada, komise minulý týden přišla s plánem cestovní eh, mapu, jak dosáhnout toho, aby Schengen byl zpět v normální situaci do konce roku. Jsem, plně, jsem velice rád, že vedoucí eh, eh, představitelé vlád, a stádu ho plně schválili včera. V tomto plánu, v této cestovní mapě máme tři hlavní priority. Za prvé je třeba, aby Řecko řešilo závažné nedostatky v ochraně hranic, v řízení hranic, pomoci, s pomocí komise, agentur EU a dalších členských států musíme se takhle rychle dohodnout na tom, jak eh, znovu obnovit důvěru v řízení našich hranic. Týká se to i pobřežních hlídek a hranic jako takových. Za druhé, eh, pak ten průchozí přístup, ten musí přestat hned a v důsledku toho musíme eh, naléhat na Řecko, aby řešila přítomnost těch, kteří jsou na jejím území. Spolupracujeme s orgány v Řecku a s mezi mezinárodními organizacemi, aby se zvýšily kapacity pro přijímání. Také navrhujeme nový podpůrný instrument Evropské unie, aby to šlo rychleji a efektivněji. A nakonec relokační řeš, eh, rozhodnutí musí být rychle uplatňována a to zmírní situaci v Řecku. V tomto ohledu velice vítám zkušeno, skutečnost, že se nám podařilo tempo relokace v posledních dnech navýšit. Za třetí, musíme aplikovat šengenská pravidla, abychom zajistili budoucnost Schengenu. Tato cestovní mapa jasně říká, že komise v případě nutnosti je připravena navrhnout koordinovaný evropský přístup pro do, do, dočasné eh, kontroly na hranicích v květnu, což by směrovalo na ty části hranic, kde by to bylo nutné a bylo by to časově omezené tak, aby se to zase postupně stahlo do září, pardon, do eh, prosince sankce. Cílem není trestat žádný členský stát. Jedná se o harmonizované úsilí, abychom mohli uspořádaně pracovat, protože musíme vyřešit ty základní problémy. V této krizi je všechno provázané se vším a musíme pracovat na všech eh, směrech současně. Za prvé musíme dosáhnout snížení eh, počet těch, kdo přicházejí do Řecka. Proto musíme i nadále spolupracovat s Tureckem, tak aby se plně realizoval společný akt akční plán, abychom eh, zlomili ten business plán eh, převaděčů a musí se stát eh, to, že pouze legální kanály budou otevřené. Ta v tomto ohledu Evropská komise je ochotna podporovat další práci v nadcházejících dnech na základě principu, které vytipovali ve svém prohlášení vedoucí představitele včera v noci. A znamená to, že to bude respektovat také mezinárodní a evropskou legislativu. Paralelně s tím je je třeba, aby se Řecko vrátilo k dublinskému systému v souladu s doporučeními z 10.2. V dlouhodobě je, je třeba se znovu podívat na Dublin, abychom opravdu vybudovali um, udržitelný azylový systém v Evropě. A v neposlední řadě hovoří se o potřebách bezpečných alternativních cestách pro ty, kteří potřebují ochranu. To je hlavně důležité, abychom zajistili zejména ochranu zranitelných osob, zejména žen a dětí dětí. A to také bylo zdůrazněno v dnešní dopolední diskusi o uprchlicích. Chtěl bych poděkovat parlament za to, že e, zařadil tento důležitý bod právě dnes, kdy je Mezinárodní den žen. Důležité je, abychom pracovali na všech těchto frontách a abychom opravdu se toho plánu drželi. A také členské státy se k tomu zavázaly na e, různých zasedáních Evropské rady, ale teď to musí také udělat. Máme plán a musíme ukázat, že pomalu, leč jistě, tento plán přináší výsledky. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane místopředsedo, za eh, váš zahajovací projev. A teď pohovoří řečnici že eh, za politické skupiny. Nejprve má slovo paní Monika Holmajerová. Pane místo předsedo komise, milé kolegyně, milí kolegové, nejprve chci srdečně poděkovat za dodaný přehled. Skutečně je tomu tak, že postupujeme dopředu malými krůčky, ale přece jenom tyto krůčky jsou příliš malé, aby z hlediska toho velkého problému mohly skutečně znamenat nějaký pokrok. Registrační údaje eh, se sice teď udávají v určitých procentech v Řecku, eh, se zvýšila ta efektivita, ale na čem se zakládají ta procenta, no, to se neví, protože nejsou stoprocentně jasná. Vůbec se neví, kolik lidí, a vy jste to sám řekl, skutečně konkrétně přichází přes hranice. Já jsem, dejme tomu, ráda, že na summitu včera EU Turecko jsme se dostali o krok dál ve spolupráci s Tureckem a doufám, že do poloviny měsíce můžeme očekávat odpovídající kroky a děkuji také za to, že taková ta průchozí politika mm, je odmítnuta ze strany komise. Na druhé straně považuji za nezbytné, abychom téma obchodování s lidmi eh, pojednávali daleko intenzivněji Eh, vidím, že například Frontex i jiné agentury s vlastním personálem nejsou dostatečně obsazeny. To znamená, že stále nemáme plné obsazení Frontexu ani EASO, protože členské státy neposkytly odpovídající experty a to já považuji za blamáž protože normálně by se měly státy navzájem pomáhat a ne se navzájem zdržovat. Chtěla bych upozornit na zvláštní problém a požádat o vaši pomoc. V roce 2014 4 tisíc dětí bylo zneužito. V roce 2015 to bylo 8 tisíc dětí. V roce 2016 jenom v lednu je to více dětí než za celý rok 2015. To znamená, nepoznané uprchlické děti Eh, jsou tím postiženi. Já chci, aby Evropané jsme dali pádnější odpověď a dali dohromady odpovídající personál, abych měl, abychom mohli lépe chránit tyto děti. Děkuji vám. A eh, ráda bych upozornila maďarskou kabinu, že tam je nějaký problém s tlumočením. Doufám, že problém se vyřeší a není Dávám slovo mm, paní Sipelové. Děkuji vám. O čem tady mluvíme? Evropská komise chce znova aplikovat Dublin na Řecko, systém, který ještě nikdy nefungoval. A e, veškerá odpovědnost za oprchlíky <coughs> má být na bedrech států, které mají vnější hranice Evropské unie. Pakliže se zůstanou zavřené hranice v Řecku, pak situace v Řecku povede k humanitární katastrofě e, protože tady vůbec nemůže být řeč o pomoci Dublinu. Ostatní členské státy musí konečně rovněž převzít odpovědnost. Místo toho teď má přebírat naše problémy eh, Turecko a vyřešit je, ale co pak je Turecko spolehlivým partnerem? mírový proces s Kurdy byl ukončen, eh, obhájci a novináři nemohou svobodně pracovat a po Číně je Turecko zemí s největším počtem zatčených novinářů. Ano, my chválíme Turecko, že přijalo takřka 3 miliony uprchlíků, ale zároveň prohlašujeme, že my jako kontinent s 500 miliony obyvateli s takovým počtem jsme přetíženi. No to je trapné. Evropa přichází o své hodnoty, ztrácí je nejenom jako země relativně dobře živ, dobré životní úrovně, ale také jako bašta demokracie a dodržování lidských práv. To se týká uprchlíků, ale je to zároveň fatálním signálem pro naše vlastní občany. Komise a rada musí konečně převzít politické vedení a postarat se o rozdělení uprchlíků uvnitř mezi státy Evropské unie. Ano, potírání příčin uprchlictví a boj proti převaděčům zůstává důležitý, ale jenom za chopení se vlastní odpovědnosti budeme mít silnou vyjednávací pozici a z naší strany budeme také spolehlivým a věrohodným partnerem. Děkuji vám, máte tady modrou kartu od pana Jakovčiče. Akceptujete tuto modrou kartu? Madame Zipa. Ano. Pane Jakovčiči. Gospođo předsedávající. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní Sipelová, za to, že akceptujete mou modrou kartu. Vy jste zmínila západo-balkánskou trasu a řekla jste, že by neměla být zavřena. Já sdílím váš názor. Tato západo-balkánská cesta musí zůstat otevřena, ale budete se mnou souhlasit, když řeknu, že musíme vědět, kdo jde po této balkánské trase v Řecku není možné znovu etablovat dublinský režim, který dávno už není dodržován, ale musíme vědět, kdo vstupuje do Evropy. Souhlasíte se mnou? Ano, souhlasím s vámi, že registrování všech příchozích uprchlíků tam, kde přicházejí, musí být zabezpečeno. Paní Holmajerová právě upozornila na to, ale to nemůže být přenecháno pouze Řecku. I tady musíme dodat personální podporu členských států a když to bude zabezpečeno, jistě pokročíme všichni o, rok, o krok ku předu. Děkuji. Dalším řečníkem je Timothy Kirkhope na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedající, pane místo předsedo. Dnes jsme tu proto, abychom hovořili o implementaci předpisů. Není to příliš zajímavé téma, nicméně tyto předpisy, tato pravidla nás nakonec zachrání. Pokud nechceme dodržovat pravidla, proč tady vůbec jsme? Pravidla a jejich implementace neumožňují prohlášení o velkých vítězstvích a zásadních průlomech, nedostávají se na titulní strany novin, nicméně záleží na ně nich. A proto je zklamání, že na včerejším samitu s Tureckem eh, bylo, byla naše kniha pravidel v podstatě roztrhána a hozena do koše. Ehm, Nejprve musíme dát našim pravidlům šanci a dát jim šanci na to, aby fungovaly lépe, místo abychom neustále ze zoufalství vytvářeli nové politiky. Samozřejmě já podporuji mnoho návrhů, se kterými přišla komise, jako je rozšíření mechanismu, eh, rozšíření mechanismu které už máme. To nám pomůže ochránit vnější hranici a zlepšit fungování návratů za pomoci EASO a Frontexu. Pan místopředseda Timmermans nás dnes ujistil, v tomto ohledu, ale nikde v současně platných pravidlech se nepíše, že bychom měli jednat v rozporu s naším vlastním asilovým právem a e, poukazovat vysoké částky peněz e, e, a porušovat kodaňská kritéria výměnou za pouhý slib. Žádný všelek zatím neexistuje, relokace nefunguje a obávám se, že jakákoliv dohoda s Tureckem ve stávající formě, bez eh, právní formy a bez nějakých měřítek a kritérií a benchmarků eh, bude jen dalším nezdarem v době, kdy nutně potřebujeme úspěch. Obávám se, paní předsedající, že George Bernard Shaw měl pravdu, když řekl, že se učíme z historie, ale nikdy se z ní nepoučíme. Děkuji, pane Kirkhope. Máte modrou kartu od pana Etheridge. Přijmete ji? Pane Etheridge, máte slovo. Děkuji a děkuji za to, že jste přijal modrou kartu. Souhlasíte se mnou, že situace s imigrací je největším faktorem, kde Evropská unie je naprosto mimo obraz oproti svým voličům? Souhlasíte s tím, že samotný fakt, že ta zoufalá opatření, ke kterým se EU uchyluje v této krizi, v podstatě eh, bude eh, jen eh, přehození odpovědnosti na Turecka, což jen ilustruje neschopnost této organizace? Eh, ano, děkuji, to jsou velice zajímavé otázky a já nad nimi musím chvíli přemýšlet, ale mezi tím bych možná vám mohl říct, že kdybyste poslouchal, co jsem právě řekl, pak byste si uvědomili, jaká je cesta vpřed. Je to pozitivní cesta vpřed, při níž by eh, Spojené království se plně účastnilo rozhodování v Evropské unii. Protože kdybychom měli odejít z Evropské unie, a já vím, že tento pán by chtěl, abychom odešli, pak bychom už neměli vliv eh, a lidé, kteří mají skuteč, zkušenosti jako já s imigrací, by už nemohli pomáhat Evropě řešit krizi, kterou upřímně řečeno řešit musíme. Eh, Děkuji a nyní má slovo Cecilia Wikström. Dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Během posledních několika měsíců tento kontinent se setkal s nebývalým počtem uprchlíků, kteří utíkají před konflikty a útlakem. Reakce národních vedoucích představitelů byla velice ubohá. Eh, slyšeli jsme výzvy k eh, tomu, abychom úplně zvrátili tyto proudy, aby se dělalo něco, co by bylo v rozporu s mezinárodními humanitárními zákony. A viděli jsme také, že se někde vrátili pohraniční kontroly, i když eh, betlmancův ústav spočítal, že pouze finanční náklady eh, na zhroucení Ehm, Schengenu by mohly být až 1,4 trilionu euro za 10 let. Eh, viděli jsme také, eh, že co se dělalo, pokud jde o snižování standardů pro přijímání uprchlíků. Doufali jsme, mnozí doufali, že tím pádem půjdou jinam. Ale neviděli jsme vedení ze strany Evropy a ochotu směřovat k jedinému řešení, které může dlouhodobě vrátit svrchovanost a kontrolu situace eh, národům Evropy. Jinými slovy, spojenou, společnou akci komunitární metodou, aby se zajistilo správné, rozumné rozdělení odpovědnosti za prchající lidi. Paní předsedkyně, musíme řídit naše hranice společně, musíme sdílet odpovědnost za přijímání uprchlíků společně, musíme hledat cesty pro repatriaci těch, kteří neodpovídají kritérium pro mezinárodní ochranu a musíme to dělat za důstojných podmínek společně. Pan komisař Avramopoulos a místo místopředseda Timmermans by měli nadále pr- dobře pracovat v komisi a navrhnout skutečné evropské řešení a to mimochodem i e, v souvislosti s nadcházející reformou Dublinu. Už je nejvyšší čas, aby komise a tento parlament zachopili chopili vedení spolu s, pa, s těmi několika málo um, odvážnými vedoucími představiteli, kteří jsou pořád ještě v radě. Proč? Protože Evropa to velice potřebuje a zaslouží si to. Eh, děkuji, pan Ernst má... Paní Cornelia Ernst z GUE. Děkuji mnohokrát. Co se děje v současné době s uprchlíky? To lze označit pouze jako cynické, protože členské státy Evropské unie nejsou schopny a nechtějí přijímat uprchlíky. Mělo by se to udělat s takovým dobytčím handlování dáš mi nelegálního eh, uprchlíka zpátky do Turecka, tak dostaneš legálního uprchlíka. Eh, to je prostě tady eh, krabicové posouvání jednoho uprchlíka tam, druhého sem, to je protiprávní protože Turecko zatím podepřelo příslušnou konvenci umluvu tedy jenom za určité výhrady migrační agenda z té se stala represivní agenda. Dámy a pány, pánové, mělo by se snad přemýšlet o tom, jak poskytovat Syřanům ochranu. A eh, ale když se diskutuje o zajištění bezpečnosti v Syrii, no tak to je fraška. Vždyť se tady pošlapávají lidská práva v Turecku, nejenom proti sdělovacím prostředkům, střílí do vlastních lidí. Dámy a pánové, k čemu tady dochází k naprostému vytunelování práva na uprchlictví. Eh, a to byl výdobytek po druhé světové válce. My <clears throat> jako levice s tím nikdy nebudeme souhlasit a nasadíme všechny prostředky, abychom zmobilizovali občanskou společnost. Děkuji vám. Děkuji paní Sargentini. Um, Děkuji vám, paní předsedající. Pane Timmermansi a pane Avramopulosi, teď máte příležitost vysvětlit, co si myslíte o rozhodnutí rady z včerejšího večera. V podstatě, pokud vím, chcete loajálně spolupracovat nicméně s, tou, s určitou výhradou, že budete eh, vlastně se pohybovat v mezích mezinárodního práva. Já samozřejmě eh, bych chtěla říci, že vy vlastně se snažíte omezit eh, uprchlíky v Evropě. Je zapotřebí připomenout si, že uprchlíci prchají od někud, že neprchají někam. Nemu, nedá se říci, já vám dám toho použitého uprchlíka, dejte mi nového. Takhle to nemůže fungovat, to není recyklace. Tady hovoříme o lidech, kteří hledají bezpečné útočiště. A pokud jde o přístup, eh, musíme se zamyslet nad tím, jak bude zorganizován. Pokud jde o hraniční kontroly, eh, pak musíme zkoumat obě strany mince. Musíme si uvědomit, že máme problém s kontrolou, protože lidé, kteří nemohou přejít přes hranici legálně, se o to pokusí ilegálně. A podle mého názoru je, je škoda, že jste nepokračovali v tom, co byla cesta správným směrem. Děkuji, ehm, paní předsedkyně. Dnes eh, zase jsme nuceni hovořit jenom o kručcích dopředu. Eh, co se týká pokračování pro, programu pro eh, migraci, přičemž asi 10 tisíc dětí eh, bylo ztraceno na evropské půdě. Hovoříme o tom, že chybí skutečné údaje o kriminálních sítích a do jaké míry se nám daří nebo nedaří je rozplétat. A pak eh, co dělá Europol. Bylo by dobré, aby nám také něco řekli, co dělají proti převaděčům. Hovoříme o dohodě s Turke, Tureckem, eh, ale nemyslím si, že eh, můžeme podléhat vydíraní ze strany Turecka. Nemůžeme se handrkovat o migrační toky Turecko, je to bezpečná země, eh, respektuje lidská práva? Nikoliv, není to bezpečná země. A my jsme se chtěli ale o tom sami přesvědčovat, protože na evropské úrovni chybí ochota řešit problém migrace. Mnozí prostě se nechtějí postavit potřebě solidarity. Dokud tady chybí politická vůle, na straně některých členských států nezmění se nic. Paní Ferrera, eh, přijmete modrou kartu od paní Baltmans, prosím. Děkuji mnohokrát. Hovoříte také o deseti tisících eh, dětí, které se ztratily. A k tomu byla i písemná otázka, která byla loni předložena. A myslím si, že to je třeba zařadit na program. Mě by jenom zajímalo, jaké je vaše stanovisko, stanovisko vaší strany. Jak najít těch deset chybějících, eh, deset tisíc chybějících dětí? Eh, v roce 2016 nemůžeme zkrátka se směřovat s tím, aby jen tak zmizelo 10 tisíc dětí na našem území nebo z našeho území. Já s vámi naprosto souhlasím a velice podporuji to, co jste řekla. Musíme vrhnout eh, světlo na to, co se stalo s těmito nedoprovázenými nezletilými dětmi. Proto také vyzývám komisi, aby se snažila zjistit a posílit ochranný program pro toto zranitelnou kategorii osob. Je nepřijatelné, že i dnes jsou tisíce eh, nezletilých, kteří se prostě vypaří a o kterých nikdo neví, kteří a nikdo se k něm nehlásí. Dalším řečníkem bude paní Majer, máte 90 vteřin. Er Děkuji vám, eh, paní předsedající. Eh, na, na, eh, v jižních zemích, které jsou postiženy krizí, panuje nerozhodnost. Pane předsedo. Včera eh, evropští lídři pod vedením současného předsednictví povolila eh, Evropské unii ustupovat tureckému diktátoru Erdoganovi. To je v podstatě to, co si můžeme odnést ze včerejších diskuzí. Turecko by chtělo bezvýzový styk, eh, potom klade ještě další požadavky a Evropská unie to všechno odkývá. Eh, to je ale nebezpečná hra s naší vlastní svobodou. A to všechno ve jménu hledání řešení eh, na tu asilovou tsunami. Je to historický omyl, který byl spáchán. A já doufám, že se nám povede uzavřít nizozemské hranice a nedat žádné peníze Turecku ve jménu svobody a bezpečnosti. Děkuji. Dalším řečníkem je nezařazený pan poslanec Papadakis. Minutu a půl. Děkuji. Máme cestovní mapu pro Schengen a máme společné prohlášení ze včerejšího samitu. Tady jde o to, že tisíce zoufalých azylantů a migrantů zůstává uvězněno v Řecku. Bylo potvrzeno uzavření hranic a nucené navracení. To nejsou politiky pouze Rakouska nebo vyšegradských zemí. Je to nyní jednotná univerzální politika Evropské unie, kterou podepsala řecká vláda v rozporu s ženevskou úmluvou. která neuznává Afgánce jako uprchlíky. Ti jsou také eh, oběťmi imperialistických válek, nicméně eh, nyní eh, máme dávat uprchlický status trpícím Syřanům po vzoru Německa, které podporují ještě další země na základě fašistických tendencí. A pod záminkou uprchlické krize Tady dochází k tomu, že střední třídy Turecka spochybňují národní suverenitu Řecka Solidarita eh, s uprchlíky eh, znamená vlastně eh, záchytná centra s důstojností, možnost bojovat proti násilným politikám Evropské unie a členských států, bojovat proti imperialistickým válkám a kapitalistickému systému. Děkuji. Paní Mecola, prosím. Ne, není. Dám slovo paní Robertě Mecola.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 protože e, je pro nás těžké, když neovládáme jazyk řečníka, e, skutečně sledovat diskusy. Děkuji. E, chtěla bych poprosit všechny kolegy, aby o, o něco zpomalili, aby tlumočníci stíhali vaše tempo. Teď ale dávám slovo paní Robertě Mecola. Děkuji, paní předsedající. Nejprve bych chtěla poděkovat komisi za jasný a konzistentní závazek najít cestu z této krize a zkoumat nástroje, které máme k dispozici na evropské úrovni a jejich co nejlepší využití. Soustředím se na Schengen. Náš slavný schengenský prostor je úhelným kamenem moderní Evropy a musíme dělat, co je v našich silách, aby jim zůstal. Zároveň si ale musíme úplný důvod, proč nemáme v Evropě vnitřní hranice, je ten, že našim občanům bylo slíbeno, že vnější hranice budou lépe chráněny a že bude zlepšena výměna informací. Což jedno se nemůže stát bez druhého. Schengen je zásadní pro celkovou bezpečnost Evropy, ale zároveň je ekonomicky a politicky nutný vidíme, že náklady na znovu zavedení hranic by byly mezi 5 eh, a 18 miliardami euro každý rok. A proto je třeba udělat, co je v našich silách pro zabezpečení vnějších hranic a posílení bezpečnostních standardů. Návrh Evropské pohraniční a pobřežní stráže je proto zásadní složkou. Je zapotřebí ji zřídit rychle a přitom ale mít na zřeteli všechny dopady na suverenitu. Eh, musíme se postarat o to, aby závazky ze společného akčního plánu EU Turecko byly implementovány e, na základě toho, co bylo dohodnuto včera večer. Každý členský stát musí plnit své povinnosti na vnějších hranicích, což platí i pro Řecko. Eh, všichni si uvědomujeme, jaké problémy Řecko má a proto je zásadní eh, solidarita a vzájemná důvěra mezi členskými státy, což je princip, na kterém se musí zakládat akce v této oblasti. A na závěr bych chtěla říci, eh, paní předsedkyně, že naši občané chtějí po Evropě akci. Tady už nejde o hledání nouzových řešení na nouzové situace. Musíme, musíme sáhnout ke komplexnějšímu přístupu. Děkuji vám. Modrá karta. Otázka v rámci modré karty, e, pokud ji budete akceptovat od e, pana Sani. Akceptujete e, modrou kartu od pana Sani? Děkuji, paní předsedající. Paní Mecolo, já přijmu krátkou eh, odpověď. Dvě, tři slova. Vidíte nějaké řešení na tento problém? Vidíte nějaký způsob, jak přesvědčit tu blokační menšinu členských států, které nechtějí se řídit tímto rozhodnutím? Děkuji, paní Mecola. A opravdu vás prosím, abyste zpomalila, protože tlumočníci nestíhají. Děkuji za tuto otázku. Já momentálně pracuji na zprávě, o které doufám, že bude přijata na plénu příští měsíc a ta přesně identifikuje vizi této instituce ohledně toho, jak konečně po mnoha letech diskuzí zejména v jiných institucích, se můžeme posunout k tomu, abychom přijali, že migrace a výzvy s ní spojené musí být sdíleny schváleny celou Evropskou unii, všemi 28 členskými státy. Každé řešení si žádá, aby eh, část odpovědnosti měl každý. Ano, děkuji. A další řečník, pan Rev, máme na to a půl. Děkuji, paní předsedající. Jak říkal pan Timmermans, myslím si alespoň, že říkal, máme plán, abychom učinili zadost komisi. Opravdu mají hodně plánů, často velice čestně vytvořených. Teď, když se 700 milionů euro dalo do Řecka, ukázalo se, že se dá něco udělat promocí humanitárního nástroje. Evidentně to nestačí a víme, že mnozí členové, kteří opravdu v této krizi něco dělají, vědí, že komise má plány už déle než dva roky. Ale problém je eh, rasa, eh, pardon, rada a velice nekoherentní přístup eh, k vytvoření plánů v různých oblastech. Máme tedy dva pilíře. Máme tady plán komise, který se zabývá tím, co je nejtěžší. Je to revize Dublinu, našich agentur, něco, co se nikdy nečekalo. Teď tady máme agenturu pro hranice, eh, pak máme ehm, úřad pro podporu azylu, to musíme také přepracovat. Čili to je hodně, na čem máme pracovat. A pak je tady ještě plán s, s Tureckem. A teď jenom bych chtěl upozornit, že bychom neměli porušovat porušovat mezinárodní právo, když jednáme s Tureckem. Musíme se držet našim zásadám a mezinárodního práva se musíme držet. Ale nemáme luxus v tomto, této sněmovně, abychom nepracovali eh, v to, co máme dělat. Komise se bude zabývat mnoha věcmi a musíme eh, pomáhat, protože nemůžeme ponechávat lidi jejich osudu, aby umírali nebo aby se ztrácely nedoprovázené nezletilé osoby. Akceptujete prosím od pana Jurka eh, modrou kartu? Ano, pan Jurek, prosím. Eh, pokud je o hm, můj dotaz, ty kritizuješ Evropskou radu, ale přece před deseti měsíci právě naše vlády navrhly jedině logický mechanismus, který mohl zadržet toto drama a umožnit ho postupně řešit. Myslím tím boj proti ilegálnímu hm, podloudnictví s lidmi. Eh, snad by bylo třeba se soustředit na pomoc těm, kterému je třeba pomoci, aniž bychom dále hm, roz vmíchávali ten problém, který je jinak s každým dnem těž, stále obtížněji řešitelný. Děkuji za tento dopad. Pokud je o radu, prostě nejde o to, abychom obecně kritizovali radu. Nemůžeme se zabývat, nesmíme se zabývat obecnostmi, ale určité jsou tady extrémy. Některé členské státy se stají zablokovat, snaží zablokovat odpovědnost jiných. A to není přijatelné, protože Evropská unie musí reagovat soucitně a organizovaně. Proto není možné, aby některé státy jednaly a jiné jenom přihlížejí, jak ty něco dělají. Komise má e, plány, které vyzrály za dva roky a některé činnosti se ale nedělají právě proto, že je tady rada, která je proti. Pan Stevens, prosím, e, má slovo na minutu. Eh, děkuji, mnohokrát děkuji. Eh, paní předsedající, kolegové, v minulosti vedoucí představitelé evropských vlád nevěnovali dostatečnou pozornost eh, hraniční politice Evropských unie. Závisíme na Turecku, nejsme schopni kontrolovat už vlastní hranice, hranice Evropské unie. Nemáme je pod kontrolou. Evropská unie příliš dlouho eh, zaujímala takový ten laxní přístup eh, a strukturální řešení ale je jasně zapotřebí. Proto není možné, abychom pořád opakovali to, co se dělalo v minulosti. Musíme zajistit, že Evropská unie bude schopná opravdu nastavit eh, činnost tak, jak potřebuje. Nemůžeme být závislí na Turecku. Musíme se zaměřit na přijímací zařízení u sebe a musíme opravdu mít eh, výraznou politiku a také mít eh, přesné kvoty na hranicích. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní eh, Prene za minutu. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, já bych tady ráda měla čestnou diskusi. Naše výbory výboru diskutujeme o implementaci týkající se relokačního rozhodnutí a přitom to nefunguje. Taková země jako Řecko nemůžeme eh, prostě nemůžeme jim pomoci, když jsou přenecháni sami o sobě. Máme tady daleko více osob, 66 tisíc eh, z 660 400 byli identifikováni. To není možné. Je třeba zaměřit se na řešení uprchlické krize z evropské úrovně. Potřebujeme opatření, která budou naplněna solidaritou a sice od teď, okamžitě. Komise se snaží znovu zavést aplikaci Dublinu, ale já se obávám, že to je velice slabé rozhodnutí. Potřebujeme holistický přístup, nejenom prohlášení na papíře. Děkuji vám mnohokrát, říká paní předsedkyně. Já se těším na návrh modré karty, který umožní diskusi o legální ekonomické migraci. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo paní Björk. Prosím. Tak Děkuji. Schengen může a měl by znamenat, že Evropská unie eh, si rozdělí odpovědnost na přijímání uprchlíků. Nicméně veškerá odpovědnost eh, za přijímání uprchlíků je předána několika málo státům. Tím vlastně komise neplní svůj úkol, když tomu nezabraňuje. Eh, je eh, ukvapený a špatný návrh na nový Frontex a ten naplní nepří, eh, ne, nepřípustné vyjednávání s autoritářským režimem v Turecku UNHCR eh, odsoudil náš plán s Tureckem už dříve. Eh, toto není průchodná cesta, není to cesta do budoucnosti. Budoucnost pro, Evropy, eh, pro Evropu může stavět pouze na společné odpovědnosti za uprchlíky. Zdá se ale, jako by se komise vzdala. Je to tak? Pokud ano, pak jsme odsouzeni k tomu, abychom zav, zůstali zavřeni v Evropě, kde už neplatí lidská práva a asilové právo. Děkuji a nyní eh, má slovo eh, paní Ska Keller Děkuji. Páni komisařové, ve svém prohlášení z února jste prohlásili, co je vaše interpretace bezpečné třetí země. A já, když si čtu to sdělení, tak se zdá, že v podstatě veškeré pojistky a záruky, které jsme vtělili do evropského práva, se dají vykládat tak, aby to eh, pokrývalo v podstatě každého. Já si myslím, že to není příliš chytré a inteligentní, protože proč tam ty záruky jsou? Abychom je měli, abychom měli jasné předpisy. A teď eh, Eh, my vytváříme zákony proto, abychom se jich drželi a ne proto, abychom potom řekli, že je v podstatě jedno, co je tam napsáno. Takže má otázka zní, opravdu si myslíte, že Turecko, eh, země, která posílá vojáky na své vlastní lidi, eh, země, která posílá uprchlíky zpátky do Sýrie a máme zprávy dokonce o tom, že pohraniční stráž střílí na syrské uprchlíky. Myslíte si, že taková země může být prohlášena za bezpečnou, zemi, bezpečnou třetí zemi podle evropských směrnic? To by mě opravdu zajímalo. Děkuji. E, nyní e, paní Winberg. Děkuji, paní předsedající velké nedostatky na našich vnějších hranicích, říká pan Timmermans. A já s ním naprosto souhlasím. Mluví se tady o nové pobřežní stráži. Já si myslím, že Frontex se svým trojnásoblým rozpočtem měl chránit naše hranice, především vnější hranice. A přitom víme, že Frontex provádí pátrací a záchranné operace, tak proto by mě zajímalo, co bude ta nová pobřežní stráž dělat, co nedělá Frontex. Hovoří se také o tom, že musíme distribuovat distribuovat uprchlíky mezi členské státy. Loni se povedlo dokonce přerozdělit 400 lidí a hovoří se o tom, že se má přerozdělit 160 tisíc. Co se tedy stane v letošním roce? Budeme násobit 160 tisíc dvěma Eh, a budeme přerozdělovat 320 tisíc, nebo jak si to představujete? A až budou kvóty naplněny, co potom? Eh, Švédsko dokonce eh, prosilo o zpětné přerozdělení 25 tisíc uprchlíků ze Švédska do dalších zemí. A kdy k tomu dojde? Děkuji a nyní má slovo pan Brioa na jednu minutu. Paní předsedkyně, drazí kolegové, 700 milionů eur, to je suma, kterou komise dala eh, a pro přijímání uprchlíků. Zatímco no, slyšíme toto číslo, dovolte, abych vás upozornil na potíže obyvatelstva v Kale, kteří trpí touto naprosto katastrofickou evropskou politikou. Máme tady občany v Kale, kteří nemohou žít již v bezpečí obchodníky, kteří trpí škody a především ženy, které jsou sexuálně obtěžovány stejně tak, jako tomu bylo v Kolíně. Vůbec se nerespektuje země, která přijímá tyto uprchlíky. Je tedy třeba zabránit této migrační invazi. Naše peníze mají sloužit eh, pro financování okamžitého vyhošťování imigrantů. Když se podíváme, Maďarsko, Bulharsko, Řecko zabezpečili své hranice, aby zadrželi proud migrantů a tím bychom se měli řídit i my. Děkuji mnohokrát. A teď pan Golniš, minuta a půl to nejmenší, co můžeme říct, to minimální, že agenda Evropské unie týkající se migrace, která byla před několika měsíci představena, je naprostým fiaskem. Eh, jak tomu může být jinak, když zásadní věc na této agentě se je založena na více méně dobré vůli <clears throat> vlád třetích zemí. Podívejme se na Turecko. Evropská unie udržuje velice dvojznačné, dokonce schizofrenické vztahy, řekl bych. E, a samozřejmě Turecko velmi dobře pochopilo slabinu Evropy, e, která je prostě v naprosté krizi nedostatku ochrany vnější krize a přitom přijímá další uprchlíky, i když se tomu evropští občané brávní. E, vidíme, jak dochází eh, k tomu, že vy začínáte dávat nukleární zbraně do rukou pana Erdogano tím, že mu svěříte bezpečnost hranice Evropské unie. To znamená, jemu svěříte možnost řídit kohoutek, zavírat či otvírat pro masivní migraci, eh, což způsobila paní Merkelová eh, která prostě chce otevřít náruč pro všechny uprchlíky ale to všechno bylo velkým selháním a neúspěchem, protože situace legálních migrantů nebyla eh, vyřešena a většina zemí se brání těm vašim kvótám, eh, protože je třeba zabránit nelegální migraci a převaděčům. Uvědomte si, jaký profit oni z toho mají. Albert Einstein řekl, že když se nevytvoří systém s ideami, eh, které vlastně mu dali vzniknout, eh, tak nic nefunguje. Myslím, že měl pravdu. Děkuji mnohokrát. Je tady otázka pana Vychovského. Akceptujete ji? Akceptujete modrou kartu, otázku? Pane Golniši, akceptujete? Ano? Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колега, Не смятате ли, че това споразумение... Vážený pana předsedkyně, souhlasíte s tím, že dohoda s Tureckem je neakceptovatelná? Je eh, to příliš eh, prospěšné pro Turecko. Proto demokrati v Bruselu se nechávají vydírat Tureckem a vlastně eh, jak si vyplácejí Turecko. A vlastně tady Evropská unie jakoby uznává, že není schopna sama zabezpečit vnější hranice a že svěřuje zprávu eh, a řízení vnější hranice Turecku. To je naprosto nepřijatelné, protože to není evropský stát a drahý kolego, <clears throat> naprosto sdílím vaše pocity, to je naprosto nepřijatelné, protože ještě posílí eh, migrační toky a zejména když se podíváme na ten slib bezvizového styku, no tak to ještě samozřejmě zvýší migrační toky, vždyť tady máme celou řadu ekonomických imigrantů, kteří se chtějí dostat do Evropy. Děkuji mnohokrát a teď pan Žambovský. Já se omlouvám za to, že jsem vyslovila vaše jméno nesprávně, ale nakonec jste pochopil, že vás vyvolávám a dostáváme se k dalšímu řečníkovi a tím je pan Brok, máte slovo. Paní předsedkyně, pane místopředsedo, pane komisaři, kolegyně a kolegové, já bych velice rád poděkoval komisi za to, že návrhy, eh, že si zachovala pevné nervy v předkládání návrhů v reakci na situaci eh, kterou nikdo předtím nepředvídal, toto putování národu a že se starají o to, aby vnitřní bezpečnost v Evropě odpadnutí kontrol v rámci Schengenu bude zachováno. To je jasný plán, který musí být zabezpečen, protože je třeba, aby náš jednotný trh vyšel bez poskvrny a bez poškození z této krize. Je třeba vytvořit vnitřní pořádek. A cíle ženevské úmluvy je třeba sladit s jednotným vnitřním trhem. To se zatím nepodařilo. Oba tyto cíle musí být propojeny a proto je správné, abyste vyslechli náš požadavek, který Evropský parlament vyslovuje už dávno, prostě kontrolovat vnější hranice musíme si uvědomit, že my 15-20 let v Schengenu eh, jsme říkali Dublin, Mm, eh, znamená odstranění hranic, ale je třeba toto podpořit na základě našich všech peněz všech států, abychom umožnili ochranu vnější hranice. A musí to být také řádný postup vůči migrantům. Co máme udělat s Tureckem je důležité, abychom měli, poskytovali pomoc pro lidi, aby tam, kde jsou, měli rozumné životní podmínky. A myslím si, že toto je dobrá cesta Evropské rady z pondělí. Děkuji vám mnohokrát. A nyní má slovo pan Weidenholzer. Bohužel bez mikrofonu. Současná krize vznikla i proto, že naše nástroje na evropské úrovni nefungovaly protože nemáme žádnou evropskou migrační politiku a Dublin nikdy nefungoval. Pozitivní je, že dochází teď předložení komplexního balíčku opatření, o kterých máme diskutovat a jsem přesvědčen o tom, že Evropský parlament komisi podpoří aby tyto záležitosti byly kriticky prodiskutovány co nejrychleji. Ale bude to trvat nějakou dobu a problém, eh, který musíme řešit, já prostě stále vidím ty obrazy syndomíny, je strašlivé, co jsem viděl. Lidé tam jsou zoufalí, nemají střechu nad hlavou, zejména ženy a děti trpí. V těch tento týden se situace tam ještě zhoršila. Dochází k četným srážkám, velmi prší Eh, a dnes mě zastihl opět, zastihlo volání o pomoc. 15 tisíc lidí je tam ve strašlivých podmínkách fenomínu a situace může rychle explodovat. Pane komisaři Avropolosi, já už jsem vám to říkal v září, psal jsem vám dopisy a nic moc se nestalo eh, a kdyby nepomáhalo lokální, kdyby nepomáhalo lokální obyvatelstvo, situace už by dávno explodovalo. Teď máme tedy právní rámec a já vás žádám, abyste okamžitě jednali, protože nelze ztrácet čas. Je třeba jednat. Stejně tak, jako to udělala portugalská vláda, která chce zdvojnásobit kvódu. Od včerejška eh, se eh, převážejí uprchlíci z Řecka do Portugalska. To je správná reakce na tuto krizi. Eh? Přijmete modrou kartu paní Atkinson? Děkuji, ona to byla modrá karta pro, pane Bro, pro pana Broka. Pane Broku, ještě než odejdete, prosím, v neděli, když paní Merklová dělala ústupky panu Erdoganovi, protestovala eh, proti eh, zavření deníku Muzama eh, a hovořila vůbec o lidských právech s novináři, kteří se jí ptali? ano, proběhly rozhovory s panem eh, Davutoglu a ne s eh, Erdoganem. Paní Merklová je neustále napadána za to, že zachází s Tureckem příliš tvrdě, pokud jde o eh, porušování lidských práv a práv menšin. Myslím si, že paní Merklová v podstatě dělá, co může a bylo by dobré, kdyby kapitoly 22 a 23 mohly být otevřeny o svobodě médií aby se dalo diskutovat o svobodě náboženství a dalších svobodách, protože zatím to není plněno. A taková je také pozice paní Berkelové. Děkuji. Vážení poslanci, máme určitá pravidla a jde o jejich dodržování a potom e, někdo z vás položí e, modrou kartu a o dva řečníky později, což je v rozporu s pravidly. Nedodržujete jednací řád. Nikdo vás neviděl, že byste zvedala modrou kartu e, v pravý čas. Takže prosím, nestěžujte si. A potom jste položila otázku panu Weidenholzerovi, ale tuto možnost vám už neudělím. Pan Hala Aho má slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, Evropská unie nebyla příliš úspěšná při eh, řešení migrační katastrofy mechanismus relokace selhal. To je jenom jeden z příkladů toho, jak se Unie snažila něco vnutit, co se nelíbilo ani členským státům, ani migrantům. Nejnaléhavější je, abychom zastavili praxi, kdy si všichni vybírají, kde chtějí azyl. Lidé přicházejí do Řecka a Itálie, protože odtud bez překážek mohli cestovat do hrstky eh, severních států eh, blahobytu sociálního. To teď zpomalilo. Ne proto, co dělá Evropská unie, ale díky členským státům, které znovu zavedly kontroly na vnitřních hranicích. Schengenský systém by se měl pozastavit až do doby, než bude situace pod kontrolou. Jinak riskujeme, že o to kousek po kousku přijdeme. Azylová pravidla je třeba modifikovat tak, aby nebylo možné se ucházet o azyl v jednom členském státě, pokud někdo přijede od jinut, z jiného. Děkuji. Děkuji. Um... Natalie Grisbeck má dále slovo. Eh, Děkuji. Vy jste tak trochu nerozhodní. Komise zahajuje opatření eh, v souladu s krizí, ale po tří, třech balíčcích a za sebou jdoucích samitech tady krize pokračuje, <clears throat> krize, která je stále zoufalejší. <clears throat> každý večer demontují státy to, co děláte od rána. My v Evropském parlamentu již celá léta žádáme <clears throat> ochranu vnějších hranic, aby se zachránil Schengen a solidaritu mezi členskými státy. Čas běží, státy nejsou schopny dostat své odpovědnosti, eh, včetně Německa, Řecka. A e, vidíme, že tisíce Lidi přitom umírají každý den. Milion rodin je zničeno válkou. Eh, jsme s eh, vědci naprosté ztráty hodnot, na kterých byla postavena Evropa. Nebuďte tak nerozhodní. Eh, Přinučte státy, aby něco dělali. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, pan Chrysogonos, na jednu minutu. Během loňského summitu během včerejšího samitu se ukázalo, že v Evropské unii jsou určité členské státy, které nechtějí nést svou část břemene, které nejsou solidární s ostatními státy. které řeší velký celoevropský problém, jako je otázka uprchlíků a migrantů musíme si uvědomit, že jednostrané akce a sobecké národní politiky nepřinesou žádné ovoce a v dlouhodobém horizontu budou mít katastrofální výsledky pro všechny. Chtěl bych tedy s důvěrou prohlásit, že závazek rady navracovat, navracet do Turecka ty, kdo ilegálně vstoupí do Řecka a relokace sur, syrských uprchlíků eh, do eh, členských států, to je akce, kterou vítám. Vítám také nabídku finanční a logistické pomoci Řecku, aby mohlo řešit situaci uvízlých uprchlíků a eh, pomoc jejich relokací do jiných členských států. Nicméně ty sliby se musí proměnit činy velice brzy. Děkuji. Nyní paní Valero. Děkuji vám, paní předsedající. Mě poměrně znepokojuje budoucnost Evropské unie a šengenského systému. Bojím se, že úplně skolabuje. A to proto, že jedna země za druhou přijímá takzvané vlastní, nebo zavádí takzvané vlastní dočasné pohraniční kontroly. Například má země Švédsko. A já považuji za svůj úkol pracovat na tom, aby tyto hraniční kontroly trvaly co nejkratší dobu. Nic se ale nezmění, pokud všechny členské státy se nezhostí odpovědnosti. Protože dokud všechny členské státy to neudělají, pak různé země budou zavádět dočasné hraniční kontroly, což si myslím, že je nevýslovně tragické. Potom ještě další otázka, kterou máme na programu, a to je posílání zpět těch, kdo nemají právo na azyl. Proti tomu samo o sobě nic nemám. Nicméně existují tisíce lidí, kteří žijí v Evropě už několik let a kteří teď dostávají dostanou rozhodnutí o vyhoštění a bude nemožné je poslat zpátky. E, teď v podstatě probíhá lov na tyto lidi, e, aby byli posíláni zpátky do Gazy, do Afghánistánu a do dalších nevýslovně problematických zemí. Mě by zajímalo, co si o tom komise myslí. Děkuji. Nyní pan Marušik na jednu minutu. Marušik? Děkuji, paní předsedající. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Vážená dámy a pánové, každý z nás je občas pacient a někteří pouze jsou lékaři. A přesně víme, že v péči o zdraví je třeba bojovat hlavně s příčinami a ne s důsledky choroby. Teď se snažíme pořád bojovat proti následkům a zavíráme oči před příčinami této choroby. Když budeme nadále takto jednat, pak eh, nezbytně eh, prostě se zlikviduje projekt Evropské Evropské unie. Pokud nám vůbec záleží na projektu Schengenu a Evropské unie jako takové, pak musíme jasně definovat, co je Evropa a co už není Evropa, uzavřít hranice a začít se bránit před tímto to obrovskou eh, infekcí, která se na nás žene. A eh, nemůžeme prostě eh, ošetřovat dále, si pěstovat tu chorobu v našem organismu. To by nás zničila. Musíme myslet na zdraví. Turecko je schopné nás vy, vykořistit, vykořistit investovat, dokáže z nás vytáhne ještě pár miliard pro svoji vlastní politiku. A my se nedokážeme sami eh, bránit a uzavřít vnější hranice. Potřebujeme větší radikalismus v tom přístupu. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pan, paní Gabriel má dv, minutu a půl. Děkuji, eh, paní předsedající a děkuji za tuto inventarizaci eh, realizace migrační politiky. Jsem velice rád, že tým pana Junkera, pana předsedy Junkera se tím zabývá velice eh, náležitě od začátku. Má to vnitřní i vnější záležitosti. Vytváření těch takzvaných hotstopů Víme, že zatím ještě 11 z nich nefunguje. Proč to nemůže postupovat rychleji? Jedná se o politickou blokádu, potřebujeme více času, aby se mohlo rozhodnout na národní úrovni, odkládat na zítřek to, co se mělo udělat dnes Eh, znamená, že to bude ještě naléhavější zítra. Komise řekla, že v roce 2015, že se udělá nějaký pilotní systém, ale zatím jsme nic moc o tom neslyšeli. A je to důležité, protože to by byla externí demonstrace naší migrační politiky, jak chceme pracovat s třetími státy, konkrétně s Afrikou. A pak ještě k vnější dimenzi migrační politiky. Eh, pokud budeme jednat jednat tak, abychom řešili příčiny krize mimo Evropskou unii, nemusíme se pak potýkat s důsledky uvnitř. Readmisní dohody například se kterými zeměmi a pak Libanon a Jordánsko. Ty dva státy musíme dále podporovat. Jsou klíčové pro dlouhodobé zvládání migračních problémů. Musíme jim pomáhat. Už tady byly finanční přísliby a musíme konkrétně pracovat a naslouchat těmto zemím. Děkuji. Eh, paní Rodriguez je další v pořadí. Velice oceňujeme úsilí komise, ale řecké a turecké řešení Eh, velice brzy ukáží své limity. Potřebujeme výraznější evropská řešení, abychom znovu dostali situaci pod kontrolu, abychom zajistili Schengen, abychom zareagovali na eh, uteprchlíky podle evropských eh, hodnot. Potřebujeme skutečně evropskou hranici, ne takovou nějakou divokou zeď, ale spíše novou koncepci pohraničního systému to by měla být velice pokročilá infrastruktura s patřičnou eh, informovaností, logistickými kapacitami a mělo by to poskytovat eh, eh, užitečné služby, jako jsou hraniční řízení, řízení migr- toku migrantů a pomáhat jim na základě standardů OSN. Myslíme si, že toto je třeba organizovat, podporovat a financovat jakožto strategickou veřejnou investici, která by měla být proto, aby se Evropa opravdu připravila na 21. století a aby reorganizovala svůj vztah s ostatními pozitivně. Děkuji. A nyní má slovo paní von Stork. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. Chci tedy oslovit ústřední bod současné migrační politiky v Evropě a to je mechanismus přerozdělování. Miliony lidí přicházejí do Evropy. Německý ministr pro mm, eh, politiku eh, rozvojové pomoci říkal, 80% z nich přichází z Blízkého východu, už jsou na cestě, ale z Afriky přijde ještě daleko více milionů. A to je ten vlastní problém. A Evropská unie již celé měsíce hovoří o přirozdělování 160 tisíc lidí z Itálie a Řecka 8370 z nich už bylo přerozděleno. A včera bylo řečeno, že to přerozdělování má být urychleno. Možná, že se to nám podaří třeba za 15 let. Ale eh, co pomůže přerozdělení 160 tisíc lidí, kteří už tu jsou, eh, tváří v tvář tomu, že k nám přijde 10 či 20 milionů lidí? Mm, my nemůžeme pomoci všem těmto lidem u nás. Musíme pomáhat tam, na místě a sice okamžitě. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Abia Guzman, prosím. Děkuji vám. Migrační politika Evropské unie eh, se řídí podle zisku ekonomiky, pouze pro zisk některých proti lidským právům. Tady se oddělují migranti na dvě skupiny, legální a ilegální ilegálním se mají dávat překážky. Znemožní se jim přístup ke zdravotní péči eh, potom s válkami v Iráku, Sýrii, Afganistánu eh, se Eh, strašným způsobem zacházelo s uprchlíky, oddělovali se opět uprchlíci od imigranti a začalo se jim říkám, ekon, říkat ekonomičtí uprchlíci, ekonomičtí migranti. To znamená, uprchlíci mohou mít práva, ekonomičtí migranti žádná. Dnes už není ani toto, protože i uprchlíkům se zavírají dveře nebo se zavírají Eh, do táboru v Kale, které se pak ruší a nemají žádné právo. Všichni uprchlíci, imigranti jsou oběťmi vašich, vaší kruté a zločinné politiky. <clears throat> A teď dalším mluvčím je pan Ernest Margali. Vážená paní předsedkyně, vážený pane místopředsedo, je eh, důležité, eh, aby docházelo eh, k tomu, že musíme čelit naprosto jasně této otázce v souladu eh, s tím, co dohodla Evropská unie Turecka. My tady stále ještě hovoříme o Dublinu, ale přitom tady dochází k individuálnímu nakládání s uprchlíky z členy jednotli- v jednotlivých členských státech, které jsou uprchlíky. Podíváme se na Řecko. Řecko nedostává svým, nedost, není schopno dostat se vým povinnostem. Je třeba ale zabránit tomu, aby pouze dvě země v Evropské unii musely dostat své odpovědnosti. My zavřeme balkánskou cestu a co dál, zatímco ženy a děti umírají blízko Lesbosu či Finnomany. My děláme z Evropy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 Já si myslím, že nejsme příliš dobří při smlouvání na tureckém bazaru. My jsme eh, udali 6 miliard euro, Turecko požadovalo 20 miliard, miliard euro. Eh, jaká je vaše horní mez, kolik peněz daňových poplatníků jste ochotní vydat? A eh, co říkáte na uzavření novin Muzana? V neděli paní Merkelová se snažila upokojit Erdogana. A Paní Merklová neposlouchá své voliče. Vy jste se ptali Evropanů, zda jsou připraveni eh, liberalizovat výzum pro miliony Turků. Já si myslím, že ne. Myslíte, že pan Cameron by uspěl s požadavkem na eh, navýšení eh, těch 12 miliard eur, které platíme do Evropské unie o dalších 500? Co tedy vlastně chcete od smlouvání na tureckém bazaru? Nízkou cenu? Právě proto eh, Británie usiluje o Brexit. Děkuji, pan Díaz de Mera, prosím, na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Důležité je uvědomit si <clears throat> počet uprchlíků. Čelíme enormní krizi. Je třeba skoncovat s tím, aby Unie činila pouze unilaterální kroky a zavíraly se hranice. Já chci otevřené balkánské státy. Jedině společně a solidárně můžeme úspěšně čelit této kruté situaci. Musíme chránit Schengen, prostřednictvím větší kontroly vnějších hranic. Podporují naléhavá opatření komise, jakož i mechanismus humanitární pomoci, která je tak naléhavá v Řecku, a také reakci na naléhavost záležitosti v kombinaci s těmi dva, dvěma fondy, které již byly vytvořeny. Turecko, to je závažná otázka. Ano, Turecko teď a proč? Pro zlepšení humanitárních podmínek uprchlíků na jeho území a také v Sýrii. A Turecko musí zbrzdit proudy uprchlíků. Nemáme jinou alternativu. Musíme splnit jak vnitřní, tak vnější závazky, hotspoty a fondy prostředky z fondu, ale zá, nejzávažnější věc je splnit usnesení 2268, aby mohlo dojít k dalším mírovým jednáním v Ženevě a aby fungovaly ty dvě pracovní skupiny, kde hrajeme velice významnou roli. To je všechno. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a další bude paní Jotová a má minutu. Eh, paní předsedající, Eh, tady jsou snahy vyřešit krizi, ale musím uznat, že v předchozích rozpravách o Sýrii eh, jsme neviděli příliš mnoho naděje. Vlastně evropská politika spočívá tady na dvou pilířích. Vedoucí úloha při řešení eh, konfliktu a řešení migrační krize. A zatím se zaměřujeme jenom na to, ale ptám se, zda máme vůbec ucelenou migrační politiku. Není tomu tak. A poslední návrhy Komise dělí ten problém řízení migračních toků na regiony. Ale co bude potom? Dojde k další třeba mimořádné situaci. Navíc máme dvojí standardy. Vaše návrhy směřují k tomu, aby byl uchován Schengen. To je takové eh, hlavní klíčové slovo. Ale jak to bude dále? Pak ty hranice dál budou vlastně určitými nárazníky a bude tady obrovský tábor pro migranty migranty a určitě už Evropa tím nezíská větší bezpečnost. Další řečník má slovo na minutu. Eh, paní předsedající, vážení kolegové, to je návrat realismu, nikoli v egoismu. Eh, v minulém roku jsme se dohadovali, hovořilo se o politice otevřených dveří, byli jsme připraveni přijmout kohokoliv. To byl um, omyl neodpovědnosti. Já podporuji to, že se musíme vrátit k realismu, musíme ochránit vnější hranice, musíme pomoci, ale také trvat na tom, že Řecko bude provádět odpovědnou politiku. Musíme se snažit snažit, aby dohoda s Tureckem byla opravdu realizována a konečně musíme poskytovat humanitární pomoc především uprchlíkům, křesťanům, ale i vyznavačům jiných náboženství, kteří trpí v důsledku eh, války na Středním východu. Neměli bychom se vracet k mechanismu eh, mm, eh, relokace je příliš rizikový a myslím si, že ani neodpovídá mezinárodního právu, protože nemůžeme umístěvat lidi proti jejich vůli, kam nechtějí jet. Realismus není egoismus, ale jenom bezpečná Evropa bude schopná pomáhat i jiným. Děkuji. Děkuji. A teď eh, paní Sakorafa má také minutu. Pro ty, kdo by rádi pochopili, Eh, jak hluboko klesla Evropa, stačí, když si přečtou eh, včerejší závěry ze summitu. Evropské hodnoty a principy eh, po těch těžkých jednáních s Tureckem, které vlastně okupuje evropské, zaujímá evropské území, které poruchuje, porušuje práva, které bombarduje Kurdy, má prezidenta, který vydírá, ale přece jenom dostali výjimku z vízové povinnosti, začalo se s nimi vyjednávat o určitých kapitolách, dostali ještě navíc peníze a to je už vrchol všeho. A přičemž je, je tady ta rovnice jeden migrant na jednoho uprchlíka a pak vlastně se z Řecka stane jeden obrovský koncentrační tábor. A na každého uprchlíka dostanou paušální částku, ale to je přece porušování mezinárodního práva. A řek, řek, a e, teď to vypadá, že řecká, německá, rakouská vláda jsou na to hrdá, ale bude to tragédie. Děkuji, paní Rebeka. Má slovo a declarat în nenumărate rânduri faptul că imigrația a fost plasată în centrul priorităților. Děkuji. Evropská komise prohlásila, že migrace se stala prioritní otázkou a teď se jedná o dodržení zásady solidarity podle zakládající smlouvy Evropské unie, to znamená předkládání konkrétních smluv kam to povede eh, k nerovnováze akčního plánu a k ohrožení evropského rámce a umysl komise tady zavádět migrační politiku eh, se stabilní politikou na základě Dublinu, to musí být absolutní priorita. A lídři Unie se na to musí zasazovat, ale to je pouhá utopie, je třeba jednat, příliš málo se tady učinilo a jsme neschopni, vždyť to je paradox, tato letargie, tato letargie, eh, tento nedostatek společného konání zatěžuje celou Evropu. Děkuji. A nyní pan Zver. Spoštovaný, Podpírám sklepy z vrha, vrcha, Kolegové, podporuji závěry mimořádného summitu Bohužel však se zdá, že Evropa eh, byla jako by na nákupech minulou noc. My jsme eh, nabízeli sliby díky protislibu, že se zastaví uprchlické proudy nebo alespoň zpomalí a že konečně eh, bude znovu nastolen šengenský režim. Ovšem cena je příliš vysoká, zejména když se Turecko ukáže být velice nespolehlivým partnerem. Když Rozhodnutí, ke kterým dosáhne příštího týdne, budou citlivější. Tak, možná, eventuálně se situace zlepší. My jsme neujistili ne, nebo neslíbili Turecko dodatečné peníze, dodatečnou podporu, ale učinili jsme sliby při urychlování integračního procesu, i když to vůbec nesouvisí s migrační krizí. Eh, Turecko cítí slabinu Evropské unie a vydírá nás. A to není spolehlivý partner, není to chování eh, dobrého partnera. A toto samozřejmě způsobuje velké obavy týkající se budoucnosti. Co do spolupráce s Tureckem, včera jsem byl dotázan, a co takhle lidská práva? Co novináři v Turecku, co pak vy se o ně nezajímáte? A já jsem řekl ne, protože po včerejším samitu možná budeme schopni něčeho dosáhnout. Děkuji, paní Schlein. Děkuji, paní předsedající. Pokud jde o migrační krizi, v sázce je budoucnost Evropské unie příští generace nás budou soudit podle toho, co nyní uděláme. A my místo toho pořád mluvíme, pořádáme samity a nikdy nemůžeme najít společné evropské řešení. Od roku 2015 6 z 28 členských států se pustili svou vlastní cestou a sdílejí 80% zátěže. Kdyby v tom nebyli sami, byla, byla by situace mnohem lepší. Řecko nesmí zůstat o samotě. A právě tak Itálie a další, na kterých leží největší díl, nesmějí zůstat sami zemi. Eh, Pouze ochrana hranic není řešení. Naše vlády by se neměly nechat vydírat Tureckem protože už jsme měli společná řešení na komplex, založená na komplexním přístupu a solidaritě. Dnes eh, hovoříme o migrační agendě. Jak je ale možné, že relokace eh, vlastně proběhla pouze u několika set eh, lidí oproti těm tisícům, které byly slíbeny? To je neodpustitelné spoždění. Já jsem byla nedávno na Lampeduze, tam jsou lidé, kteří jsou tam drženi týdny a nemají ani boty. A to vlastně všechno jde na účet eh, neschopnosti evropských vlád, které neumí implementovat rozhodnutí rady, kde sami sedí. Dokud nezískáme jasnou vyhlídku na budoucnost těchto lidí, pak hotspoty nebudou fungovat. Ti lidé se bojí, že uvíznou v pokrytectví dublinského systému. My potřebujeme ambiciózní reformu dublinského systému s trvalým distribučním mechanismem a posílením EASO. To očekáváme od komise a pouze na takovém základě základě můžeme pracovat. Ne pouze dělat kosmetické změny. Děkuji. Děkuji. Nicméně eh, tlumočníci nestihli rychlost vašeho projevu. Hovořila jste příliš rychle. Tímto způsobem, eh, jak si vaše sdělení se nedostane k posluchačům. Další je pan Silikiotis. Evropská unie selhává při řešení uprchlické krize a neustále činí špatná rozhodnutí, která porušují evropské i mezinárodní právo a také lidská práva uprchlíků. Kolik uprchlíků ještě bude muset zemřít bez pomoci, než ty xenofobní rasistické hlasy některých Evropanů, například z vyšegrádských zemí, utichnou. Uzavírají se hranice, stavějí se zdi a uprchlíci potom jsou vlastně vězněni v nelidských podmínkách. Rada diskutuje o nepřijatelnosti nepřijatelném vydírání Turecka, aby členské státy se mohly vyhnout odpovědnosti. Evropská unie má odpovědnost za války, které zničily země, odkud tito uprchlíci pocházejí uzavírání eh, balkánské cesty, eh, to je eh, vlastně zabití solidarity v Evropské unii. Předstaňme s tímto barbarstvím. Zaveďme okamžitě bezpečné legální trasy a férový systém relokace uprchlíků. Uprchlická krize se musí řešit v rámci rozšířené solidarity. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Buonanno. Děkuji, paní předsedkyně. Ne... Ale místo, abyste nám říkala, že eh, máme hovořit pomaleji, když máme jenom jednu minutu, jak to máme udělat, když máme všeho všude jednu minutu? A teď začala moje řečnická doba, takže musím zrychlit. Já jsem jenom já chápu, že je velice obtížné využít eh, efektivně pouhou minutu, takže ty hodinky spustíme až teď. Bravo. Děkuji mnohokrát. Eh, naslouchal jsem dnešní rozpravě a rád bych vám něco řekl, jakou mám zkušenost já jakožto starosta italského města. Také pár nezákonných migrantů k nám přijelo a žádný z nich neutíkal před válkou. Přišli ze zemí, kde není žádná válka. Prostě bývají nejrůznější situace. Ale eh, mám tady návrh, máme tady velice důležité zástupce komise, jde o osud eh, Evropy. Evropa a eh, vlastně víme, že naši otcové, praotcové bojovali za ty hodnoty, které teď máme. A teď vidíme, jak muži zejména utíkají z válek do Evropy. Říkáme, dobře, chceme pomáhat ženám a dětem, to je v pořádku. Ale proč neposleme ty muže zpět do země původu, aby tam bojovali za svoje země? Mohli bychom je vycvičit a pak by mohli bojovat ve svých zemích a pak by se všechno dělalo jak třeba. Tak bychom je měli vycvičit, poslat je zpátky, ať tam potom bojují na vlastní půdě za vlastní svobodu. Děkuji a další je paní Vozenberg. Ne, paní Vozenberg. Děkuji. Během včerejšího samitu se 15 hodin hledalo něco, co je úplně samozřejmé a zase se od, rozhodující eh, rozhodnutí odložilo. A přitom máme tady eh, obrovské množství uprchlíků, kteří přijíždějí při, na ostrovy Řecka. Jak můžeme řešit eh, pouze 25 tisíc, když pořád nám přichází 25 tisíc nových a nových lidí. A Evropská unie musí opravdu přijímat rozhodnutí. Členské státy často nejednají a je třeba relokovat přímo z řeckého území uprchlíky do jednotlivých členských států Evropské unie a odolávat snahám těch členských států, které chtějí ve své hranice uzavřít e, musí e, si vzpomenout, co vlastně v minulosti podepsali. E, dohody i o návratu uprchlíků. To všechno musí být funkční. Pokud Turecko, náš strategický partner, bude pořád eh, žádat více a více a pokud eh, ta, v něm uvízne ta, ještě více lidí, pak vlastně ten evropský program se, projekt lže navždy. další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Nikoliv poprvé tady diskutujeme o této věci, přičemž si dětská, děti migrantů hrají eh, v kanalizačních, v, stokách na eh, v našich hranicích a pořád hovoříme o migrační politice a myslíme si, že osnatý drát to vyřeší. Ne, dnes musíme hovořit o ženách, dívkách, o dětech, které uvízly za uzavřenými hranicemi, které nemohou jít ani zpět, ani nemohou pokračovat dál. Musíme myslet na matky které musí dělat ta nejobtížnější rozhodnutí svého života. Kdy to učinili, toto rozhodnutí, když se rozhodli opustit domov, aby hledali lepší život. Po dlouhou cestu museli pečovat o své děti v naději, že nakonec najdou novou zemi a nový domov, kde budou moci své děti vychovávat v míru. Uzavřené hranice, to je ostuda pro Evropu. My eh, prostě tímto způsobem pošlapáváme humanismus a lidská práva v Evropě. Musíme chránit Evropu před politiky, kteří jsou egoisty a kterým jde jenom o vlastní moc a vlastní politickou kariéru a kteří budou dělat všech, aby si to uchránili. Tady v Evropském parlamentu musíme říct si jednou neprovždy eh, a nahlas. Není možné, aby v Evropské unii byl členský stát, který E, nebude participovat na migrační politice Evropské unie. Děkuji. A teď e, pan Kantis. Děkuji vám, pane místo předsedo. To, co jste e, řekl k závěrům rady, naprosto jasně ukazuje, že evropští vůdci Eh, naprosto nečinně přihlíželi tomu, co dělá Turecko. Turecko zneužívá této krize, aby porušovalo mezinárodně právní závazky a aby spochybňovalo mezinárodní právo. Eh, tato eh, tato dohoda, ten výměný obchod, jeden legální za jednoho nelegálního, to je jako oko za oko, zub za zub. Pane místo předsedo, hm, s Řeckem se teď tvrdě vyjednává o úlevě dluhové a možná, že cena za to bude, abychom se stali trvalým hotspotem Mm, čili my nejsme eh, nejenom zatíženi dluhovou krizi, ale také ještě uprchlickou krizi. Ano, eh, koná se to humanitární eh, pomoc, ale přitom tady dochází ke zločinům proti uprchlíkům situaci, v jaké se nacházejí. A není má slovo paní Gál. Děkuji vám, paní místopředsedkyně, vážení poslanci. Spousta slov, ale málo akcí v posledních měsících. Mm, spíše destabilizace Evropy i balkánských států musíme skoncovat eh, s tímto nekontrolovaným proudem imigrace je na čase jednat. A každá akce je ospravedlnitelná, každá taková, která dá věci do pořádku. Hovoříme o uprchlické krizi a přitom víme, že pouze nepatrný zlomek těchto lidí jsou skutečně uprchlíci a mají právo na azyl. Pouze málo z nich má právo na azyl. Většina z nich nejsou uprchlíci podle mezinárodního práva. Jsou to prostě nelegální ekonomičtí migranti, kteří hledají lepší život, lepší zaměstnání a proto riskují vlastní životy, ale rovněž životy jejich dětí. A my nemusíme toto všechno akceptovat. Evropská unie musí prokázat, že může vyřešit tento problém, musí demonstrovat, že také bude chránit externí hranice. Potřebujeme jasné signály. Děkuji a nyní paní Kienge. Děkuji. Páni komisaři, pokud jde o e, uprchlické krize, mnoho návrhů už bylo předloženo a některé z nich byly přijaty Evropským parlamentem i radou. Další se chystají a e, já mám důvěru ve váš smysl pro odpovědnost a věřím, že prosadíte myšlenku na změnu dublinského nařízení a tím překonáme e, tu neudržitelnou situaci, kdy e, azylanti jsou svázáni se zemí, kde poprvé vstoupí na území Evropské unie. Tuto vazbu musíme vlastně přetrhat. Potřebujeme migrační politiku založenou na solidaritě, dodržování lidských práv a principech mezinárodního práva. Humanit humanitární reakce je pouze jednou částí celkové strategie založené na globálním přístupu, eh, po které Evropský parlament volá už mnoho měsíců. Eh, dokud nebudeme mít nějakou vizi do budoucna, staneme se obětí eh, bezprecedentního politického selhání a kolapsu. Skončím slovy, které pronesl dnes ráno vysoký komisař OSN. Je na čase přehodnotit hodnoty, na kterých je vystavěna Evropská unie. Děkuji nyní paní Kozlovská Rajevič. Eh, děkuji, paní předsedkyně, eh, vážené dámy a pánové a paní pane komisaři. Nejprve bych se eh, chtěl zmínit o tom, co zaslal, řekl prezident Evropské rady pan Tusk uprchlíkům. Nepřicházejte do Evropy, migrantům to řekl. Pravděpodobně letos jich bude více než 2 milionů. Dva roky ukazují, že není možné, aby pokračovala tato politika zachránit svět tím, že ho přestěhujeme do Evropy. To nezvládneme ani finančně, ani společensky. Musíme hledat řešení v zahraniční politice. Musíme se snažit o stabilizaci situaci v Africe a na Blízkém východě, aby se uprchlíci měli kam vracet. A musíme finančně podporovat mimo evropské země, které přijímají a zachraňují uprchlíky z zemí, kde se je válka. Včerejší eh, dohoda eh, samitu s Tureckem eh, nám dává naději, že se v tom bude pokračovat, přenášet tedy eh, to břemeno hlavně do zahraniční politiky. Ovšem také vidíme, kolik nás to stojí, tyto nelegantní migranti, nejenom ekonomičtí. Bezvízová pohyb s Tureckem, to je velká cena za vyřešení jenom části problému. Přece Evropa i nadále bude přijímat uprchlíky, i když to bude dělat kontrolovaně a legálně. A získání kontroly znovu pro sebe, to je velice důležité pro bezpečnost, ale také z hlediska efektivity pomoci uprchlíkům uprchlíkům. Abychom mohli efektivně pomáhat, musíme mít reálné důvěryhodné údaje, musíme všechno plánovat, organizovat. Kontrole zapotřebí i proto, abychom si mohli udělat seznam úkolů, abychom spočítali, kolik to stojí a jaké jsou možnosti Evropy, aby ten záchranný člun eh, nebyl příliš těžký, tady ten evropský záchranný člun a nešel ke dnu. Děkuji. Pan Kirkos. Děkuji, eh, děkuji. Tady eh, v tomto parlamentu vždycky hledáme nějaké bezpečné cesty, jak by se uprchlíci dostali do Evropy. A včerejší dokument eh, vlastně je dohodou o readmise do Turecka a jedná se o absolutní návracení těch, kdo jsou Eh, ekonomickými migranty do Turecka a pak do země původu. Takže se přiblížíme, blížíme už k nějakému řešení. Ale kolik nás to stojí? my vlastně zavíráme oči na zásady lidských práv. Tohle nás to stojí, to za to platíme, protože nejdeme cestou hlubší politické integrace v Evropě. A to, tuto cenu nás nutí zaplatit komise, protože pan Juncker řekl, že toto je komise poslední příležitosti že, a chceme po komisi, aby dělala to, co má dělat. Paní Moráno. Merci. Děkuji vám, paní předsedkyně, drazí kolegové. Evropská unie jistě není odpovědná za uprchlickou tragédii, jejíž jsme, jejímž jsme svědky, ale díky nekoherentní politice a díky signálům, které vysílala, bohužel přispěla a podněcovala eh, k migrační krizi. Eh, když se podíváme na politiku kvót, my jsme vlastně pozvali imigranty, aby přicházeli na naše území. Ve Francii vláda rozhodla o vyprázdnění této džungle v Kale. v ženkenském prostoru Jistě není, jsou hranice a jistě tady není ani vězení, ale více než 50 občanů, kteří byli rozděleni do francouzských vesnic, zmizeli, aniž by dodali jakoukoliv adresu. V Německu statisíce osob nejsou identifikovatelné, neví se, kde jsou v Německu. Eh, čili v Evropské unii je řada lidí, o jejichž osudu nic nevíme. To znamená, že jsme lhali a to je reálná situace, eh, která přivedla Evropu do dnešní situace. Potřebujeme pevnou, jasnou politiku, abychom také navraceli uprchlíky, protože dnes migrační politika je totálním selháním. Měli bychom si to konečně uvědomit všichni v, této plenární, v tomto plenárním zasedání. Pan Techovský. Místo předsedkyně. Vážený pane vícekomisaři, před začátkem zimy si většina z nás myslela, že migrační vlna vzhledem k počasí povolí a snad i naivně postupně ustane. To se však nestalo a Evropa čelí ještě větší katastrofě než před rokem touto dobou. Je čas čase si uvědomit že máme více problémů než jsme si mysleli. jak jsem se mohl na vlastní oči přesvědčit řecko nezvládá příliv uprchlíků a situace především na makedonsko řecké hranici je dlouhodobě naprosto neúnosná. pokud zde nedojde k rychlé změně tak ani do budoucna nebude řecko schopné chránit náš společný schengenský prostor. to by už žádný program nepomohl pojďme tedy raději mluvit o konkrétních opatřeních a o tom jak budeme fungovat. spolupráce s balkánskými státy partnerství s tureckem zřízení společné evropské hraniční a pobřežní stráže jsou jen některé instrumenty které nás ale nemůžou ve své podstatě zachránit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 tady eh, projevila větší soudržnost Evropské unie. Jedně tak můžeme konkrétně pomoci Řecku, zítra Itálii, pozítří Španělsku. Evropská komise eh, musí 31. března a tohoto roku modifikovat Dublin a já doufám, že toto bude respektováno. Doufám, že krok po kroku jednotlivé členské státy na radě budou konsekventně jednat podle toho, co rozhodli. Děkuji. Děkuji a nyní paní poslankyně Koraca Bild. Děkuji vám, paní předsedkyně. Politika eh, zavřených hranic pouze přehazuje odpovědnost na jiné členské státy. To není řešení. Členské státy musí spolupracovat. Musíme se přesunout k nekontrolovanému přílivu, ke kontrolovanému přijímání a lepší kontrole vnějších hranic. K humánnější registraci lidí a obnově Schengenu. Musíme usilovat o harmonizované databáze mezi Tureckem a Evropskou unii. Já podporuji akční plán EU Turecko a novou novou finanční eh, pomoc pro Řecko. Země jako Turecko, Libanon a Jordánsko musí získat finance brzy. Já podporuji spolupráci s NATO na boj proti pašerákům ve Středomoří. Znovu usídlování to je bezpečná dálnice do Evropy. Všechny členské státy by měly navýšit kvóty a urychlit postupy eh, u, UNHCR. Relokace, repatriace a revize Dublinu, to vše také musí být urychleno. Paní předsedkyně, stigmatizace uprchlíků je součástí problému. Je to štvaní lidí proti lidem a je na čase, aby evropští lídři eh, změnili diskurs. Uprchlíci nejsou přítěž ani nebezpečí. Jsou to lidé, muži, ženy, děti, kteří potřebují a hledají ochranu. Děkuji. Děkuji a posledním řečníkem je pan Plenkovič. Děkuji, e, paní e, místo Vážený pane místopředsedo komisi, velice děkuji za tento přehled evropské migrační politiky za posledních deset měsíců. Více než 800 tisíc osob eh, vstoupilo na území Evropy a eh, mnoho tisíc to bylo už letos. A naším problémem je, že máme co dělat s nekontrolovaným přílivem lidí, kteří prchají, aby zachránili vlastní životy. Musíme to organizovat humánně, ale také tak, aby to bylo právně v pořádku. Proto vítám vaši iniciativu týkající se přeskumu nařízení Dublin na ochranu Schengenu. A má to vést také k tomu, aby se dosáhlo účinné dohody s Tureckem. To bylo včera aby, nám, aby to bylo pomoc pro eh, naši ochranu hranic a také, aby to pomohlo eh, Řecku, které má strašnou situaci, zejména na řecko-makedonské ehm, hranici, což má dominový efekt na celou balkánskou cestu. Mám tady 17 požadavků na projev v rámci postupu Catch the Eye. Bohužel nemohu všechny vyvolat, protože už máme velké spoždění a máme dnes ještě pět různých bodů k rozpravě, ale začneme. A první bude paní Šojdrová. OK, she's not here. Mrs. Virkunen. Ní přítomná, tak to bude paní Virkunen. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Mě velmi znepokojuje situace, co se Schengenu týče. Včera byla dosažena dohoda s Tureckem. To je sice významné, ale není reálné si myslet, že Turecko vyřeší evropskou migrační krizi. Musíme eh, mít v pořádku externí hranice. Už byla učiněna rozhodnutí, například vytvoření tzv. hotskopu přijímacích center, proces e- e- registrace a rozdělení uprchlíků do různých členských států. Přijali jsme desítky rozhodnutí a učinili jsme spousty doporučení ale v důsledku toho vidíme, že si hlavně členské státy navzájem nedůvěřují a právě proto znovu zavádějí e, pohraniční kontroly. Je jasné, že ta opatření, která navrhla, s nimiž přišla komise, musí být realizována, aby byl obnoven Schengen a aby byl možný volný osob, eh, po, po, pohyb osob, ale aby to bylo bezpečné. Moje země ukazuje, že evropská solidarita nejsou prázdná slova, ale že je to způsob, jak řešit tuto obrovskou krizi, největší eh, od druhé světové války existenciální krizi Evropské unie, jak jste to tady sama, jak dneska to řekla vysoká představitelka. Portugalsko dnes dostal 64 běženců z eh, Řecka v rámci společného azylového programu pomáhá. Jedná se o humánní zacházení poté, kdy Rakousko a jiné členské státy se spojily, aby porušovali šengenský systém eh, a v zásady slušnosti, nemluvím už Evropské radě. Ale došlo k proaktivní reakci portugalské vlády, ale jak je to s jinými vládami? Proč Evropská komise a e, rada tak rychle e, trestají Portugalsko a Řecko? A proč nepodnikají nic proti Rakousku a dalším státům, které se spojují proti evropské solidaritě, i když dochází k mučení žen v jiných zemích a proto sem přicházejí. Eh, včera eh, by se mohlo být nějaké jiné řešení včera než dohoda s prezidentem Erdoganem z Turecka a není pan Turčuk. Děkuji, paní předsedající. Vážení komisaři, Evropská unie je v kritické situaci. Velký počet členských států není ochotný eh, přijmout svůj díl odpovědnosti. Už několik měsíců debatujeme o koordinovaných akcích. Nicméně nedržíme se dohod, které byly uzavřeny. Rozhodnutí komise eh, alokovat 700 tisíc euro na humanitární pomoc eh, během uprchlické krize je eh, zejména důležité pro Řecko a země západního Balkánu. Společný akční plán s Tureckem také sehraje svou roli. Je zapotřebí okamžitě zřídit Evropskou pohraniční a pobřežní stráž. Bulharsko a Rumunsko se také musí účastnit této iniciativy, pokud se nemají stát nárazníkovou zónou Evropské unie. Musíme také usilovat o mírový proces na středním východu a úspěšně vytvořit nově, nové evropské asilové řízení. Vážení paně místo předsedo, prohlášení předsedy Evropské rady minulý týden v Řecku a v závěry včerejšího samitu a vaše dnešní prohlášení o evropské migrační agendě, to vše uh, ukazuje nelidskou a zločinnou povahu uh, evropské politiky. Ti, uh, kdo podporují destabilizaci, chaos v zemích původu těchto uprchlíků, najednou z nich dělají oběti kteří, které budou vyhoštěni, ať už jsou vinni nebo ne, ať už si zaslouží mezinárodní ochranu nebo ne. Takový je obsah eh, dohody s Tureckem. Je to facka mezinárodním úmluvám, je to facka lidským právům. Eh, je to eh, podpo- a na- teď podporujeme válečnou mašinerii na to ve Středomoří. To opravdu je hrozné vůči lidem, kteří chtějí lepší život v Evropě. Eh, kapitál někdy má zájem na eh, vykořišťování zdrojů práce. Nicméně Evropská unie je v krizi. Je to krize, která ukazuje její skutečnou tvář, protože nedodržujeme principy, eh, ke kterým se hlásíme. Děkuji. Pane komisaři, vy jste zmínil několik opatření, pokud jde o implementaci akčního plánu. A zmínil jste se také o dohodě o relokaci migrantů s Tureckem. Já se domnívám, že nejprve by se měly dohodnout členské státy mezi sebou. A to by mělo být opatření číslo jedna ještě před uzavřením hranic. Takže místo našich dohod, místo solidarity mezi členskými státy jsme outsourcovali naše úkoly, naše problémy do Turecka a jsme ochotní za ně zaplatit velmi vysokou částku, 6 miliard euro celkem a musíme učinit Turecku mnoho ústupků, pokud jde o tamní porušování lidských práv. Turecko má velký talent na hledání co nejlepších řešení při obchodování. Myslím si, že především členské státy musí být ochotnější k dohodě. debata dzisiaj ta dnešní rozprava na téma migrace byla důležitá. Dnes jsme tady dopoledne měli pana komisaře eh, z OSN, ale ani pan komisař Grandy, ani pan místo předseda Timmermans neřekli to nejdůležitější a přitom je to skutečnost, kterou bychom neměli ukrývat. Totiž, že dynamika vzrůstu nelegální migrace do Evropy je tisíc procent. Na začátku tohoto roku desetkrát více lidí, nelegálních migrantů, přišlo do Evropy než ve stejném období minulého roku vlastně ti lidé jsou ohroženi, protože my tady pořád slyšíme nějaké deklarace, hovoří se o otevírání legálních tras migrace, čili my jim děláme iluze, že my, než abychom vyřešili problém těch, které nejsme sice schopni pomoci těm, kdo jsou tady, ale přitom všechny zveme do Evropy, což je naprosto neodpovědné vůči těmto lidem. A je důležité, aby ti, kdo tohle prohlašují, si uvědomili, jaké taková prohlášení mají důsledky. Děkuji. Pan Epidehidos. Děkuji, děkuji. Já bych se rád zeptal pana Timmermanse na jednu věc. Vy jste položil otázku, zda Evropská unie je ochotná řešit eh, uprchlíky a že vlastně Řecko není eh, schopno Eh, jednat, ale váš soused vám může říci, jako bývalý minister obrany, že Řecko má schopnost chránit svou hranici, ale jde o to, zda někdy o to byly požádáni. Hovoříte o hraniční a eh, pobřežní stráži. Zároveň Turecko nechce přijímat ty, kdo nelegálně přišli do Řecka. Proč trváte na tom, aby se realizovala ta neúspěšná Dublin, dublinská dobova? Do, doma? Proč se eh, takto změnila naše krásná země v zoufalý koncentrační tábor ztracených duší? Proč se takhle fixujete na Turecko, které vydírá a které chce pořád víc a víc? Já mám takový dojem, že e, když byste dali e, Turecku možnost, že dávat možnost Turecku chránit evropské hranice, to je jako kdybyste chtěli po násilníkovi, aby se vyspal se ženou a tím svůj problém vyřešil. Myslíte si, že se tady to vyřeší, paní Matera? Děkuji. Um, paní předsedající, já bych chtěla poděkovat eh, panu komisaři za dnešní prezentaci nových eh, legislativních návrhů. A já eh, se zavazuji, že budu pomáhat řešit migrační krizi. Musíme odlišovat mezi uprchlíky, kteří zasluhují mezinárodní ochranu a mezi ekonomickými migranty. O ty se nemůžeme starat. Pan předseda Tusk minulý týden přišel s výzvou, aby ekonomiční migranti se ani nevydávali na cestu, protože nejsme schopni je přijmout. A dát jim útočiště. Musíme pokračovat diplomaticky řešit tuto krizi, zejména syrskou Liban, li, li, krizi v Libii. Nes, musíme, nesmíme podceňovat údaje ze spravodajských služeb, protože je klidně možné, že mezi migranty jsou i teroristé. To jsou mezi těmi, kteří přicházejí přes Středozemní moře a pokračují balkánskou cestou. Musíme proto využívat specializované agentury Eurojust a Europol. Musíme usilovat usilovat o skutečnou výměnu informací s členskými státy, mezi členskými státy, aby bylo možné řešit problém terorismu. Pan López Aquila. Děkuji vám, paní předsedkyně pane komisaři. Já eh, tady mm, vyslovuje zklamání mnoha Evropanů vůči vašim návrhům, které jsou krátkodobé. Chybí jim strategie a nejsou naplňovány. Je tady nechuť politické vůle k solidaritě ani kvóty nejsou řešením. Ani řešením není nechat se vydírat Tureckem a sněžit se o výměnu legální, legálních migrantů je třeba, pane komisaři, abyste jasně pohovořil s radou, protože je groteskní, aby se Turecku slibovalo něco, co členské státy Turecku nemohou daní. Dáti, lidská práva se nevyřeší, eh, když bude pouze komise k tomu vyzývat. A není má slovo pan komisař Avramopoulos. Thank you, Madam President Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci Evropského parlamentu, obecně bych řekl, že všichni spolu souhlasíme, až na několik málo výjimek. Pokud jde o ty základní linie, jak řešit toto bezprecedentní situaci, souhlasíme spolu. Včerejší summit byl nutným krokem, přestože zatím nedospěl k závěru. Proto summit příští týden bude ještě důležitější. Teď všichni musí stanout tváři v tvář své odpovědnosti. A každý bude muset skládat účty. Všichni se shodneme na tom, že je zapotřebí, aby přetrvala hmatatelná solidarita, o které včera lídři diskutovali. Solidarita je základ. Je to hlavní pilíř návrhu komise. Uprchlická krize je katalyzátorem osudu Evropské unie. A chtěl bych vám připomenout mýtus o Sisyfovi, který všichni znáte. Představte si Evropu na místě Sisyfa. Ano, Evropa nese na ramenou těžký balvan. Nicméně je naprosto nutné, aby všechny členské státy Evropě pomáhly, pomáhali dovalit balvan na vrchol kopce, aby nedopustili, aby ta báje se potvrdila a aby se balvan znovu schutálel. Je naší povinností nedopustit, aby se Evropa vrátila zpět. Tendence snadno přijímat populistickou a zjednodušující rétoriku vedla vedla k volebním výsledkům v několika členských státech. Tímto způsobem eh, extremismus, nacionalismus a xenofobie získává živnou půdu, což je zničující pro myšlenky a hodnoty Evropy. Opakuji, nezměníme naši strategii a vyzýváme všechny, aby ji dodržovali. Potřebujeme rozsáhlé relokace, efektivní navracení těch, kdo nemají právo v Evropě pobývat a samozřejmě zajistit vnější evropské hranice, na, což mají na odpovědnosti všechny členské státy. Vzhledem k tomu, že členské státy sdílejí odpovědnost s komisí, pokud jde o za, za zachování Schengenu, pak myslím, že ani někteří politikové si neuvědomují symbolickou a politickou hodnotu Schengenu a zvažují spíše ekonomické následky neexistence Schengenu. Já nebudu opakovat své názory a závazky, pokud jde o Schengen, vy je všichni znáte. Migrační tlaky jsou tak rozsáhlé, že žádná členská země jim nemůže čelit sama. To všichni víme. Potřebujeme okamžitou podporu probíhajícím operacím Frontexu a také rychlou dohodu o Evropské pohraniční a pobřežní stráži. To znamená, nikdo nemůže sedět a čekat, než se věci sami od sebe zlepší. Oni se totiž nezlepší, pokud všichni nebudeme jednat. A proto také vítám angažovanost našich partnerů. Co se týká UNHCR, jak jsem zdůrazňoval již dnes eh, dopoledne, co se týká NATO, zastavení činnosti pašeráků. Rád bych vám připomněl, my jsme pašerákům vyhlásili válku a to i v zemích, jako je Turecko. Je potřeba, aby i Turecko této globální krizi čelilo. Já samozřejmě chápu, že se mohou objevit určité pochybnosti, ale nesmíme zapomínat, že Turecko je klíčovým hráčem v této oblasti a partnerem Evropě v našich snahách. Ale nebudeme jednat v rozporu s vlastními pravidly. To se dále vyjasní v příštích dnech a na zasedání Evropské rady. Jakékoliv takovéto návraty mohou probíhat pouze při plném plnění evropských a mezinárodních právních úprav. Je potřeba dokončit naši strategii. Relokace jsou naše první priorita. Jak už jsem řekl na svém slyšení, je potřeba budovat legální kanály pro ty, kteří se chtějí dostat do Evropy. Velice brzy, jak bylo slíbeno, své, eh, odhalíme své plány k reformě Dublinu. Zde sdílím vaše názory. Je potřeba zavést spravedlivý systém sdílení e, zátěže, sdílení břemene, a to i v oblasti legální migrace. Evropskou unii nemůžeme mít bez řádné politiky pro hospodářskou migraci. Spolupráce s třetími státy a samozřejmě spolupráce s hospodářským sektorem je také důležitá. A v neposlední řadě potřebujeme koordinovanější přístup v oblasti integrace. Tím celý tento obráz dokončíme. Vážení poslanci, vážené europoslankyně, vaše vystoupení pro mne byla velice užitečná a já vám za ně děkuji. Vaše slova beru velice vážně, zejména s ohledem na nadcházející vývoj. Právě v tomto parlamentu byla naše politika stvořena a v tomto parlamentu bude také obhajována ve jménu evropské demokracie. Děkuji vám za pozornost. Thanks, Děkuji vám, tímto debatu uzavírám. Eh, dámy a pánové, na začátku zasedání jsme hovořili o doporučení TRAN